¿no? Ok. Bonsoir, Dobré odpoledne, vážení kolegové. Začneme naši schůzi. Já jsem poslankyně Evropského parlamentu už 10 let a musím říci, že při zasedání výboru pro ženy nebyl sál někdy tak zaplněn jako dneska. Zahajuji tedy oficiálně naše dnešní schůzi. Vítám tady všechny členy, kteří přišli na ustavující schůzi tohoto výboru. Během této dnešní schůze by měly proběhnout volby místo předsedy, pardon, předsedy a místo předsedu. Nejprve tedy budeme volit předsedu a poté jednotlivé místo předsedy. Nejprve bych chtěla říci, že bohužel dnes nemáme tlumočení do malčtiny jako do jediného jazyka. Paní Van Stork eh, žádala o slovo. Děkuji. Já mám otázku k procedurálním věcem. Zajímalo by mě, jestli politické skupiny chtějí eh, uplatnit princip dontův, a nebo jestli chtějí u případně nějakého postu tajné hlasování. Chci jenom připomenout, že bylo dobrým zvykem používat eh, rozdělování eh, pozicí podle Dontova koeficientu. Myslím, že bychom měli k tomu přistupovat eh, neideologicky a proto by bylo dobrou demokratickou zvyklostí, kdybychom eh, dále pokračovali eh, v těchto zvyklostech a zajímalo by mě, jak k tomu přistupují ostatní koordinátoři. Pardon. Uh, merci, merci beaucoup. Děkuji, paní von Stork. Nemyslím si, že teď je čas na tuto diskuzi, ale jak jste říkala, navržení kandidáti jsou kandidáti, kteří byli vybráni na základě Dontova a já doufám, že tento systém bude respektován i během této schůze. Cílem této schůze je ustavit předsednictvo výboru tohoto výboru, které se bude skládat z předsedy a maximálně čtyř místopředsedů. Po této volbě bychom také měli schválit časový eh, harmonogram schůzí tohoto výboru eh, po zbytek roku. Protože dnes nejsou přítomní všichni řádní členové tohoto výboru, tak eh, vám teď eh, musím sdělit jména těch, kteří je dnes budou nahrazovat. Paní Indiko Galpelc, paní Konstanz Le Krip, pan Andor Telí, paní Sabine Frehajen, paní Monika Holmeier, paní Lara Komi, Biliana Borcány, Marita Ulskok, Mark Tarabela, Bilbao Parandika, Interveld a Stefan Eck. Chci ještě říci, že pokud došlo k nějaké změně, tak by mě politické skupiny měly tyto změny oznámit předtím, než přistoupíme k hlasování. Ale doufám, že sekretariát připravil eh, seznam všech přítomných členů výboru, aby bylo hlasování platné. Musíme také ověřit eh, kvórum přítomných členů. Kvórum vždy představuje čtvrtina, což v tom našem případě je devět přítomných členů. A předtím, než tedy přistoupíme k volbě eh, předsedy, bychom také měli ověřit eh, elektronické hlasování. Pokud nebudou další kandidáti na dané posty, tak samozřejmě budeme hlasovat aklamací. Dostali jsme následující nominaci na předsednictví paní eh, Irače Garcia Perez za skupinu SAD. Ptám se, jestli někdo chce nominovat ještě jiného kandidáta na předsedu tohoto výboru. Není tomu tak, takže můžeme přistoupit k volbě aklamací, pokud souhlasíte. Já paní Irače Garcia Perez blahopřeji a budu se těšit na spolupráci tak jako v posledních deseti letech a velmi ráda ji přivítám tady na tribuně.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 Bueno, queridas eh, colegas, en primer lugar... Milé kolegyně, v první řadě bych samozřejmě chtěla poděkovat za vámi vyjádřenou důvěru pro tak důležitý úkol, který nás čeká v nadcházejícím mandátu. Doufám, že společná práce a spolupráce mezi všemi kolegy v tomto výboru nám pomůže pokročit v tom tématu rovnosti mezi ženami a muži. A doufám, že mohu počítat tedy s vaší spolupráci a již v první řadě ale vás žádám o určitou trpělivost. Teprve začínáme a musíme si všichni zvyknout na tu práci zde ve výboru. A nyní tedy přistoupíme k volbě místo předsednických postů. Ještě jednou zopakujeme jména náhradníků. Pokud došlo ke změně, tak nám dejte vědě. EPP Gal Pelč, Le Grip, Deli, Verheyen, Anna Holmeyer a Lara Komi. Paní předsedající se omlouvá za nedostatečnou výslovnost a za SND Dančila, Marita Ulfskok a Mark Tarabela. Za Alde Isaskus Barandika a Sophie Indveld. Za GUE Stefan Eck pokud nedošlo k žádné další změně, tak bychom nyní mohli přistoupit k volbě prvního místopředsedy. Kvórum je zachováno, takže můžeme přistoupit k volbě. Máme tu za EPP kandidátku paní Materu. Pokud tu není žádný další kandidát či kandidátka na post prvního místopředsedy, tak můžeme aklamací přijmout tuto kandidaturu paní Matery. Stork. vielen Dank. Ich hätte gerne die Frage, die ich gerade... Děkuji, já bych byla ráda, kdyby někdo odpověděl na otázku, kterou jsem tady položila na začátek. Zajímalo mě, jestli koordinátoři chtějí při volbě těch čtyř místopředsedů se držet Dontova systému, tak jak tomu bylo v minulosti. To je to dobrý demokratický zvyk, takže bych ráda slyšela odpověď, jestli tomu tak bude u těch čtyř místopředsedů. předsedů. Bueno, no podemos entrar ahora un debate. Myslím, že tu nemůžeme zahajovat nějakou rozpravu ohledně této tématiky. Měli bychom pokračovat s hlasováním místopředsedu, ale pokud tedy tu někdo má nějakou připomínku k tomuto, samozřejmě se můžete vyjádřit, ale nyní tedy přistoupíme k hlasování druhého místopředsedy. Za GUE tu máme kandidátku paní Ineš Zuber je zde přítomna. Máme nějakého dalšího kandidáta? Ne, takže aklamací paní Ineš Zuber je zvolena druhou místo předsedkyní. Por favor, tome su asiento. Bueno, pues pasamos a la A nyní třetí kandidátka za SND, paní Blinkevičute. Si no hay ninguna Pokud eh, není žádný další kandidát, tak opět aklamaci kolegyni zvolíme jako třetí místo předsedkyni a prosím přijďte sem mezi nás k předsednickému stolu. Muy bien, pues ahora pasamos... A nyní čtvrtý místo předseda za EKR nám byla předložena kandidatura paní van Storch. Pan Tarabela by se chtěl vyjádřit, prosím. Já bych chtěl povědět na otázku paní eh, von Storch A chci říci, že v podstatě je možné, že někdo bude požadovat eh, tajné hlasování, do systém, na tom není špatného, ale někdy je možné se o to odchýlit. Takže eh, se může stát, že budeme eh, požadovat tajné hlasování, zejména u volby paní von Stork, až bude kandidovat na čtvrté místo předsednické křeslo. La kolega Win, Win Serviska. Perdón. Paní kolegyně Višněvská. Já zgłaszam wniosek przeciwny. Jsem zdumiona, že po... Já bych eh, ráda se vyjádřila negativně k tomuto rozhodnutí. Překvapuje mě, že po čtyřech hlasováních, kdy nikdo nenamítal, tak zrovna v tomto případě z ničeho nic uh, Eh, podáte žádost, která je zcela neopodstatněná. A podle mě je to určitá diskriminace vůči naší kandidátce. Podle mě je to proti pravidlům eh, demokracie. Děkuji. Sí, eh, la colega Pirder. Pani Pirder. I'll get my label back in. Uh, thank you very much. No, I, um... Děkuji. Já bych chtěla podpořit tu žádost o tajné hlasování. V tomto parlamentu vždycky poslanci mají právo hlasovat tak, jak si přejí a jak si myslí, že je správná. A tato poslední pozice místo předsedy vzbuzuje hodně emocí a proto si myslím, že by bylo lepší hlasovat tajně. Bylo by možná dobré, kdybychom hlasovali o tom, zda chceme hlasovat tajně. A to můžeme hlasovat vednutím ruky. Bueno, el, el reglamento, el reglamento... Jednací řád stanovuje, že je možné předložit žádost o tajné hlasování, které proběhne pokud bude podpořeno alespoň šesti členy tohoto výboru. A protože o to požádali již dvě frakce, tak si myslím, že nemusíme prodlužovat tuto debatu a můžeme přímo tedy hlasovat o tom, zda proběhne tajné hlasování. Takže pokud máte všichni připravené vaše hlasovací kartičky, La señora Sinanska. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem vyjadriť... Děkuji. Já tu chci vyjádřit velké překvapení nad tím, že tento výbor, který hovoří o rovnosti mezi eh, ženami a muži, a, zde projednává také rovnosti příležitosti. A tady, jak se zdá, dojde k diskriminaci jedné členky, že se o ní nebude hlasovat stejně jako o ostatních. To je absurdní a nepřijatelné. Vy to hovoříte o tom, že chcete být svobodní a chcete svobodně hlasovat, tak jednoduše otevřeně hlasujte proti. V tom přece není žádný problém. Já opravdu nebudu nějak prodlužovat tuto diskuzi. Opakuji, jednací řád umožňuje možnost požádat o tajné hlasování pro nějakého kandidáta, který kandiduje na post místo předsedy. A vzhledem k tomu, že je to umožněno jednacím řádem, tak nyní rozhodneme o tom, zda přistoupíme k tajnému hlasování. Pokud to bude podpořeno šesti členy, tak to hlasování proběhne. Jednoduše zvednutím ruky, kdo souhlasí s tím, aby proběhlo tajné hlasování. To znamená, více než šest členů se vyjadřilo pozitivně a nyní proběhne tajné hlasování na místo čtvrtého místo předsedy. Entonces, eh, tienen ya todos ustedes... Máte všichni připraveny vaše hlasovací kartičky. Zelené tlačítko znamená pro kandidátku pro paní von Bílé tlačítko zdržení se a červené tlačítko hlas proti. Paní Záborská, prosím. Eh, merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji. Já jsem si zapomněla svou kartu na jiném výboře, takže kdybyste mohli započítat můj hlas, já budu hlasovat otevřeně. De acuerdo. Abrimos. Dobrá. Zahajuji hlasování. Eh, cerramos el voto. Uzavírám hlasování. 13 a favor. 13 hlasů pro, 17 hlasů proti, jeden hlas eh, zdržen. To znamená, paní von Storch nebyla zvolena čtvrtou místo předsedkyní našeho výboru. El voto para la cuarta vicepresidencia a hlasování o čtvrtém místopředsedovi se odloží na další zasedání výboru, až tedy obdržíme další kandidatury. Poté teprve proběhne hlasování. Muy bien. Pasamos, pasamos a... A nyní další bod pořadu jednání a tím je schválení našeho pracovního harmonogramu na rok 2014. Všichni byste ten návrh měli mít k dispozici, pouze tedy vám to předkládáme ke schválení. Tímto je tedy i tento náš harmonogram schválen. Dalším bodem je jazykový profil našeho výboru. Má k tomu někdo něco? Tímto i tento bod je schválen. A co se týče sdělení předsedkyně, je třeba ještě schválit rozpočet pro Evropskou unii pro eh, rok 2015. Očekáváme informace o časovém harmonogramu pro předkládání pozměvacích návrhů. Toto lhuta je do 24. července a zpracování a schválení těchto pozměvacích návrhů pak proběhne ve výboru 3. září. to znamená po letní přestávce. Ještě to zopakuji, 24. července je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů pro rozpočet a následné schválení ve výboru těchto návrhů na příštím zasedání 3. září. Pokud nikdo nic dalšího nemá, ještě jednou vám chci poděkovat a setkáme se na příštím zasedání výboru. Naschledanou.